morning, everybody. Welcome to the second part of our... Vítejte na druhé části našeho pravidelného zasedání výboru INTA. Dnes dopoledne začneme bodem číslo 12, což je zvážení otázky k ústnímu zodpovězení na téma obchodní politika vůči zemím východního partnerství. Samozřejmě tedy se jedná o obchodní záležitosti a to s ohledem na, summit blížíc, na blížící se summit ve Vilniusu. Naším zpravodajem je paní Enrikiene a té nyní dávám slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak jistě víte, summit zemí východního partnerství se bude konat na konci listopadu v naší zemi, tedy v Litvě. A výsledky tohoto zasedání e, vlastně načrtnou to, zda východní partnerství můžeme považovat za úspěšné, co se týče tedy integrace východních zemí do e, vnitřního trhu Evropské unie. A v této otázce k ústnímu zodpovězení, kterou jsem navrhla jménem tohoto výboru, výboru a doufám, že bude schválena tímto výborem a budeme moci předložit eh, na říjnovou plenárku ve Štrasburku. Tam se tedy táží komise, jaké má výhledy vůči samitu a jaké kroky je třeba učinit následně po samitu. Samozřejmě eh, ty obchodní vztahy jsou různorodé a proto Evropská unie musí být schopna mít jasnou dlouhodobou strategii pro hospodářské a obchodní přidružení těchto zemích. Jedná se o eh, šest zemí, které samozřejmě jsou v různých fázích toho integračního procesu, také mají odlišné hospodářské zájmy a vůči EU a samozřejmě i ta očekávání vůči obchodování s Evropskou unii jsou odlišné. Bělorusko a Azerbajdžán eh, jsou mimo, protože se nikdy nezapojili do asociačního procesu. Ehm, Bělorusko eh, je členem zemí východního partnerství a Azerbajdžán není členem VTO, ani z krátkodobého hlediska nebude. A proto tedy se tam jedna o FTA. Arménsko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Tady si myslím, eh, že eh, by v té otázce měly být hlavní dvě obavy. V první řadě tedy implementace FTA a za druhé problém ruského vměšování a tedy volby, které by měly učinit tyto země. Ukrajina FTA z Ukrajina již byla zahájena, nebo to jednání před 14 měsíci, tak podpis dohody je na programu právě summitu. Ehm, mělo by ukrajinské vedení přijmout ehm, požadavky EU. Jsou tu určité obavy, co se týče protekcionismu ze strany Ukrajiny a to zřejmě ne, se nevyřeší ze dne na den, i když tedy dohoda o přidružení bude podepsána. Takže má otázka nyní je, jak komise začne implementovat tuto FTA ve spolupráci s ukrajinskou vládou a jak přesvědčit eh, partnery, aby eh, například se splnily eh, požadavky Ukrajiny vůči VTO, ale v první řadě Eh, je třeba například odstranit různé diskriminační sazby, například co se týče eh, vozidel. Pak eh, Gruzie, Moldavsko. Tady nevíme, zda se hm, podaří jednání dokončit, nebo zda tu byly nějaké významné pokroky ve srovnání s obdobím před létem. Le- Komise zatím ještě nezareagovala, co se týče celní unie a nevíme tedy, jak bude pokračovat i v jednání, co se týče FTA. Rusko Eh, Bělorusko, Moldavsko, tady zase jsou určité nátlaky a vněšování ze strany Ruska, to zase znemožňuje jasnou implementaci FTA. Takže je třeba jasně hovořit o výhodách uzavření dohody o volném obchodu a stejně tak řádné implementaci celní unie. Tedy to, tady to vede k, znovu k otázkám řádné implementace a nezbytnosti vyřešit i tyto územní spory. Takže na závěr chci říci, Uzavírání FTA je eh, naprosto eh, nezbytné, co se týče řádného partnerství a pokud tedy Evropská unie nenavýší své eh, úsilí v těchto věcech, tak nepokročíme ani ve vývoji těchto vztahů se zeměmi a východního partnerství. Jednou věcí je vyjednávat dohody, ale na druhou stranu je třeba také zajistit, aby partneři byli opravdu přesvědčeni, že uzavírat FTA je řádným a nezbytným krokem vůči integraci, že to bude přínosné pro jejich občany a že tyto dohody by měly být řádně implementovány. No a prostřednictvím této otázky doufáme, že náš výbor bude opravdu naléhat na komisi, aby v této věci pokročila, něco udělala nyní a i tedy následně po summitu. Předseda, děkuji a zahajuji rozpravu. Otázku k ústnímu zodpovězení a její tedy návrh najdete ve vašich složkách a v první řadě pohovoří stínovi zpravodajové. Nemáme je tady, takže rozprava začíná. V první řadě George Kutes. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl paní Andrikiene poděkovat za kompletní popis celé situace. Má skupina velice vítá tuto otázku. Myslím si, že je vhodný čas pro to, abychom obdrželi odpověď na toto téma. A co bych chtěl přidat, je velice důležité, že Evropská komise a parlament nemají zapomínat na situaci, jakým čelí tyto země vůči Rusku, protože samozřejmě eh, Rusko se snaží vytvořit nový druh celní unie. Některé ty bývalé sovětské země do určité míry ještě mají nějaké eh, vztahy, nějaké napojení, to může vést k určitému oslabení těch výhod, takže je důležité, abychom my ze strany Evropské unie věděli, co je nejúčinnější, nejefektivnější, abychom přesvědčili tyto země, aby i nadále byly spíše na té evropské cestě. A dále bych ještě chtěl změnit něco, co je také důležité, tedy nezapomínat na dobré vztahy s Ruskem. To je velice důležité. Rusko potřebuje Evropu a Evropa potřebuje Rusko. A v této hře si myslím, že bychom měli dobře vědět, jak řádně vyjednávat, jak spolupracovat s Ruskem vůči eh, těmto zemím. Já vám děkuji za práci a uvidíme, jak tady komise zodpoví na tuto otázku. Děkuji, Janik Žado, za zelené. Děkuji, pane předsedo. Díky zpravodajce, která dobře vyjádřila důvody, proč chceme položit tuto ústní otázku. Za zelené si nemyslíme nutně, že tato ústní otázka je nyní aktuální, protože na posledním plénu jsme odhlasovali usnesení o východním partnerství, kde jsme odsoudili tlaky Ruska. A tady <clears throat> se ocitáme v diskusi o dohodě o volném obchodu. A přitom vidíme, že celá aktuální otázka je výsostně politická, takže nechápeme dost dobře, že pokud se nezlepší politická situace, jak požadovat eh, urychlení procesu uzavření dohody o volném obchodu. Svým, svým způsobem bych řekl, že pro zelené realita ani není tak vědět, jak Evropská unie podpoří Ukrajinu vůči tlaku Ruska, protože jsme, ještě jednou opakuji, odhlasovali usnesení v tomto smyslu minulý týden, ale jak Evropská unie podpoří Ukrajinu při realizaci kritérií, o kterých se rozhodlo v prosinci 2012 eh, při radě. Takže nejsme příliš nakloněni této ústní otázce, protože se domníváme, že vlastně situuje otázku dohody o volném obchodu ve špatné chvíli těchto diskusí. Helmut Scholz, GUE. Um. Pane předsedo, náš stínový zpravodaj tady bohužel není. Eh, když se zabývá s východním sousedstvím právě z hospodářského hlediska, proto jsem chtěl ještě doplnit k minulé debatě v plénu. Děkuji zpravodajům za tuto práci a velice obsáhlé uvedení do tématu. Ale také se domnívám, že otázka obchodních a hospodářských vztahů zemí východního sousedství v současnosti musíme dát do celkového politického kontextu. A kdo sledoval tu debatu minulou středu, tak myslím, že si z toho mohl vyvodit závěr, že nejsme ještě v té správné době. Musíme tedy ty hospodářské ocázky vždy e, zohledňovat vztah k Rusku. Otázka je, že, že každá země východního partnerství má právo se rozhodnout, jak bude v budoucnu vypadat je, e, jejich ekonomický rozvoj, jaké vztahy budou mít. Eh, je také významná, proto se domnívám, že bychom měli vyčkat na ten summit ve Vilniusu, předtím, než se jako výbor vyjádříme k částečnému aspektu této sozice. A e, pak otázka, jak komise přistoupí k výsledkům samitu ve Vilniusu. Víme, že jsou velké rozdíly v názorech v radě. Otázka tedy, jak rada ve vztahu na budoucí mm, vývoj vztahů s východním sousedstvím to e, se ukáže s ohledem na vztahy ke konkrétním eh, obchodním organizacím. Děkuji. Mm, Lange, SND. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji zpravodajům za návrh. Domnívám se, že Helmut Schulz ve svém prohlášení skutečně Mm, řek, trefil hřebík na hlavičku. Musíme radu motivovat, aby rozhodla pozitivně a nedávat tam věci, která se nedrží racionálního hodnocení. Co se týče Tymošenko, víme, že ona není svatá, přesto musíme diskutovat o, s Ukrajinou aby to s ní bylo férově eh, pra, pra, z právnického hlediska eh, řádně zacházeno. Neměli bychom si ale stavět vlastní překážky a zabránit tomu, aby se ve Vilniusu něco podepsalo a tím eh, uší spolupráce mm, s Ukrajinou právě tedy byla dosažena. To je přitom klíčová země regionu. 85 HDP regionu se produkuje na Ukrajině. Takže v našich diskusích musíme jasně ukázat, že chceme jasné principy. Nevytváříme další překážky a pak ve Vilniusu by měl stoupit v platnost ta hospodářská část. Děkuji. Nyní má slovo komise. To je samozřejmě otázka na komisi. Pan Luke Víně. No, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto velice relevantní otázky. Samozřejmě je tady mnoho aspektů a já se chci stručně podívat jenom na některé. Především co se týče Ukrajiny, jak víte, tak tam je zvláštní situace ohledně tzv. politických kritérií, které rozhodla Rada. Současně e, řešíme mm, mm, tady, které máme s Ukrajinou my eh, než bychom se neřídili DCFT a které mají usnadnit řešení problémů, ale musíme vlastně postupovat takovou dvojí cestou. Co se týče Gruzie a Moldávie, v současnosti tady máme žádosti eh, těchto zemí urychlit proces podpisu eh, DCTA, co se týče strojního zařízenství, eh, strojů a požadavků na překlady. My děláme, co můžeme. V neposlední řadě jsme řešili otázku vztahu s Ruskem. Chci říci dvě věci. Za prvé, nic co děláme s východními partnery, by nemělo být vnímáno i jako motivované nebo um, poškozující Rusko. Vůbec ne. Žádné z těch DCFTA, které uzavíráme s východními partnery, jim nebrání zachovat své samotní vztahy s Ruskem nebo dalšími zeměmi společenství na rozdíl toho členství v celní unii je něco jiného, protože tam pak nesmíte uzavírat FT a e, samostatně, ale jen v rámci celé unie. Um, není to tedy proti Rusku, naopak, protože DCFT a budou rozvíjet vztahy s EU i s Ruskem díky modernizaci ekonomiky. A za druhé, tlak, kterého jsme byli svědky od srpna proti eh, těmto zemím, jsou neakceptovatelné. A k tomu se už komise veřejně vyjádřila. Děkuji. Vy jste nemluvil o Arménii. Komise zatím o tom nemluvila. Prohlášení prezidenta v Moskvě, kde se rozhodli podepsat tedy dohodu s Moskvou. Komise se k tomu nevyjádřila. Myslím, že tady bylo prohlášení komise, my bereme na vědomí eh, rozhodnutí Arménie, každá země má svobodu dělat, eh, co si zvolí. Některé volby jsou nekompatibilní s asociační agendou nebo agendou DCFTA, to platí pro Arménii. Vstup do celní unie znamená, že budete muset zvýšit tarify. Naopak podpis DCFTA z EU znamená snížení tarifů. Také to znamená přijetí standardů v oblasti bezpečnosti potravin a průmyslových produktů. Současně nemůžete snižovat a zvyšovat tarify a přijímat dva dvě různé eh, skupiny standardů, takže to eh, není kompatibilní s asociací a DC, ní, agendou a DCFTA. Neznamená to, že tím končujeme tedy vztahy s Armenií z obchodního hlediska, to samozřejmě ne, děkuji. OK. Dobrá. Takže se vrátíme ke zpravodajce Máte slovo, paní Andrik Jene. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat stínovým a politickým skupinám za vyjádřené názory. A chci zdůraznit ještě jednou, že už dlouho plánujeme tuto ústní otázku. Začali jsme před přestávkou na ní pracovat a summit se blíží a je na čase naslouchat panu komisaři de Guchtovi, co se týče DCFTA a dalších kroků po samitu ve Vilniusu. A pokud je usnesení Evropského parlamentu z minulého týdne, myslím, že to bylo spíše politické prohlášení, které se nesoustředuje na DCFTA. A my jako výbor pro zahraniční obchod bychom měli odvést svůj díl práce kolegové, kteří jsou to zajímaví z jiných výborů, si myslí, že skutečně je vhodné se takto vyjádřit. Zvážím vaši žádost Helmuta Šolci. Po připomínkách komise a omlouvám se, že mám ještě otázku k této věci. Pokud úplně chápu váš popis, ale z právního pohledu. Jak se dívat na tu otázku, která se eh, týká celní unie v souvislosti s jednáními s Tureckem? Je to, obecn, je to obecný přístup, anebo se vyjednává po každé jinak, podle, podle případu, podle situace? Může komise zareagovat na tuto otázku? Stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Situace se s Tureckem liší. Turecko má uzavřenou celní asymetrickou unii s EU. Turecko se zavázalo k uplatnění preferencí, které byly vyjednány. Takže ta situace je poněkud jiná než typická celní unie, kterou máme uvnitř Evropské unie kde jsou tyto otázky řešeny výlučně Evropskou unii. Budeme o této ústní otázce hlasovat později. Máte to na hlasovacím seznamu. Bod 13. Ještě jednou se vracíme k této důležité věci, která se týká takzvané reciprocity při veřejných zakázkách a k přístupu zahraničních společností k veřejným zakázkám v Evropské unii. Jak víte, zabýváme se tím téměř rok. Měli jsme celou řadu vyměny názorů. Zpravodaj předložil pracovní dokument, který byl projednán. A teď máme před sebou návrh zprávy, který musíme projednat. Naším zprávným Daniel Kaspary. Bohužel se však omlouvá, není dnes mezi námi, víte dobře proč, volební kampaň v Německu. Avšak bude zastoupen paní kolegyní Godlíve Kvisolt Rovolt, která předloží návrh zprávy Daniela Kaspariho a bude ho informovat o naší rozpravě. Já jsem souhlasil s tímto řešením, protože je to důležitá otázka. Paní Kvizotrovou, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, je skutečnost, že v Německu je mm, volební kampaně, je tam i Daniel Kaspary, bohužel musel do nemocnice a to byl termín, který nemohl změnit. E, týkal se to nějakého chirurgického zákroku, proto mě požádal, abych tady krátce prezentovala v principu samozřejmě my všichni víme, že to je prakticky nekončí, nikdy nekončící diskuse a zpravodaj říká, že od poslední výměny názorů v radě mm, v podstatě nešlo k žádným změnám. Jsou tři tábory, ale není to naposledy, ehm, kdy se objevují takovéto návrhy. Některé členské státy podporují návrh komise, stejný počet členských států nevidí nutnost eh, jednání na evropské úrovni, protože věří, že to je příliš protekcionistické a že tím eh, to má negativní dopady na celosvětový obchod. Možná to povede pak odvetným opatřením a třetí eh, skupina, která by něco mohla udělat, ale ne eh, tímto způsobem. Takže nejprve ta klasická situace. To samé platí mimochodem i pro náš výbor. Mnozí to chtějí zpřísnit, jiní si myslí, že se to vůbec nevyplatí a třetí si myslí, že by něco chtěla změnit, ale to už je eh, zjevné také v diskusi ve výboru pro vnitřní trh, že musíme dbát na to, aby touto směrnicí nebyl vytvořen konflikt na vnitroevropském trhu. Spravodaj se pokusil všechny tyto různé názory sl, nějak dát dohromady. Návrh máte k dispozici, minimálně já ho mám tedy k dispozici. Věřím, že vy také. Eh, Mm, v prvním pracovním dokumentu ten zpravodaj má asi pět nebo šest otázek a mm, přál si, abychom se nad tím zamysleli, tak abychom se mohli dospět k nějaké e, zprávě. Čtyři hlavní e, myšlenky chtěl pan kolega Kaspáry zdůraznit. A první z nich je, že pan zpravodaj se domnívá, že návrh komise neodpovídá na otázku, zda otevření veřejných, trhu veřejných zakázek mm, tedy by k tomu, zda by k tomu tento návrh přispíval, a nebo zda by to nebyl protekcionistický nástroj. Podle mého názoru jsou argumenty pro obě, oba směry, ale komise v cíl, v stanovení eh, cíl se k tomu jasně nevyjadřuje, což také není poprvé. A zpravodaj považuje za mm, jaksi napováženou, aby eh, se z toho odmít, kvůli tomu bylo odmítnuto celé nařízení. Proto tam chtěl přidat jednu klauzuli, tak aby komise po určité lhůtě prověřila, co to přineslo. Zda došlo k většímu otevření nebo k větším restrikcím. Jaké tedy jsou ty dopady? Pan Kaspary také navrhuje eh, dobu působnosti prováděcích eh, aktů na maximálně pět let. Omezit to tedy, to právní akta, která by měla popisovat restriktivní opatření eh, která by ne, to by nemělo tedy vést k trvalému uzavření trhu. Proto omezení na pět let. To je všechno hezké, ale nejprve bychom měli znát cíl, pak bychom věděli, jakým směrem jít. Druhý bod. Problém rozvojových zemí. Existuje riziko, že se stanou ty rozvojové země nezamýšlenými oběťmi tohoto nástroje. Mm, to není nic nového, protože z důvodu své hospodářské situace eh, jsou, nejsou schopny své trhy s veřejnými zakázkami otevřít. Eh, často eh, ani žádné nemají, což také není dobrá situace ten návrh navrhuje výjmout ty nejméně rozvinuté země z toho návrhu a pan Kaspary kromě toho navrhuje další rozvojové země také z toho vyloučit. Toto by mělo však být koherentní s celkovou obchodní politikou EU. A obchodní předpis Evropské unie by měl sloužit jako základ pro stanovení nových obchodních vztahů ehm, s těmito zeměmi. Musíme dbát na to, abychom eh, z těch různých, eh, abychom ty, opatření v různých oblastech neměli ehm, dopad na celkovou koncepci a koherenci. Další bod obchodní politika. Eh, to za, Tato zásada nesmí být ohrožena. My všichni víme, že v mnohých zemích jsou národní, někde i regionální eh, pravidla a jako zpravodaj vnitřního trhu to také tak vnímá. Nesmíme ten vnitřní trh narušit, aby pro veřejné zakázky tím, že bychom měli eh, nařízení mm, pro veřejné zakázky. Proto v tom nařízení musí být jasně stanoveno, že členské státy nebo jejich jaksi zadavatele veřejných zakázek pouze eh, mohou mm, aplikovat opatření v této, tohoto nařízení eh, pouze na zboží ze třetích zemí, omezit pouze tedy na eh, zboží z třetích zemí. Čtvrtý bod to se týká toho, že komis, návrh komise obsahuje hroz, obsahuje nebezpečí možnosti rozstříštěnosti vnitřního trhu tom případě, že zadavatel veřejné zakázky z důvodu eh, nařízení eh, požádá vyloučení určitého uchazeče a ten stejný uchazeč eh, by se mohl v jiném členském státě spolu s ostatními společnostmi ucházet o zakázku a tam by tedy vyloučen nebyl. To by samozřejmě vedlo k narušení vnitřního trhu. Proto zpravodaj navrhuje, aby veřejní zadavatelé eh, mohli mm, požádat o opatření mm, je vztahu k některým předtím zemím omezí v přístup na svůj s veřejnými zakázkami, pokud se komise rozhodne zahájit šetření ohledně nedostatečně důsledné reciprocity dotyčné třetí země. Ze stejného důvodu ehm, nesmí mít veřejní zadavatelé eh, mm, mohou tedy tohoto využívat pouze, pokud existuje uh, řádný dohled komise. Pokud tedy komise může vyžádat dále další práce. Um, ehm, Raporter vychází z toho, že se vytváří mechanismus, pomocí kterého komise může veřejnému zadavateli zakázat se odvolat na úpravu um, výjimky, pokud to, ta výjimka není dostatečně přiměřeně zdůvodněná. V této fázi chci um, udělat takovou velice osobní poznámku, jak já, a to je velmi subjektivní, vidím trh veřejných zakázek minimálně v mém regionu, tak se obávám, že nikdo nemá chuť si eh, zde v Evropě v této situaci eh, tedy si nechat něco zakazovat od Evropy. A to je věc, který, která se ještě musí velice podrobně prodiskutovat. Spravodaj doufá v tomto smyslu, že v návrhu své zprávy e, jsou četné návrhy a kritické body, které e, vyplynuly z výměny názoru a Daniel Kaspery velice srdečně děkuje za spolupráci především se stinovými zpravodaji. Děkuji za pozornost, já nejsem tedy specialistka mimochodem na tuto oblast. Well, thank you for this. Děkuji za jasné a úplné představení zprávy Daniela Kaspariho. A dovolte mi vám říci, že jsem nevěděl o zdravotních důvodech absence Daniela Kasparecho a přejeme mu rychlé uzdravení. Takže zájme rozpravu stínový zpravodajové. První je Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milí kolegové, za tuto prezentaci. Já chci zmínit osm bodů, které mm, stojí za zmínku. Částečně mm, zdůraznit a částečně diskutovat. První bod, o kterém jste mluvili, pan Kaspary navrhuje pole působnosti ehm, ehm, tedy vyloučit z velice slabé třetí země, tedy Everything But Arms také to podporuji. Druhý bod, vy jste o tom mluvila, paní kolegyně, otázka v souvislosti článku 6 a 8 a 10. Tedy když eh, regionální orgány něco vyloučí, tak jak do toho vstupuje komise? Daniel Kaspáry navrhuje, že když komise dělá šetření, pak regionální orgány mohou eh, vyloučit uchazeče. Já to vidím naopak. Když regionální orgány vyloučí uchazeče, pak na určité úrovni komise začne šetření. To se mi zdá logičtější. A domnívám se, že když máme tento mechanismus, tak by to regionální orgány těžko chápaly. Sám, zdá se mi to logičtější. Za třetí Daniel Kaspáry chce urychlit celý postup. To podporujeme, ty jsou správné. Když už máme nástroj, musí být rychlý, flexibilní. Za čtvrté, chceme, aby tato legislativa zohlednila otázku udržitelnosti, kritéria udržitelnosti, především eh, základních práv pracujících a sociálních standardů. Tak bychom navrhovali, aby výsledek trialogu mezi EP a radou v oblasti zadává, práva eh, zadávání veřejných zakázek článku 15 byl zaveden jako kritérium že k hodnocení vyloučení uchazeče může patřit i otázka Eh, dodržování práv pracujících, stejně jako tedy v legislativě o veřejných zakázkách. Další bod. Spravodaj se snaží navrhnout radě kompromis. Říká, že existuje tedy revizní klauzule a přenesené pravomoci by se měly omezit na pět let. To je trošku problematické, protože tím vzniká určitá právní nejistota, když se to omezí na pět let. A také ta revizní klauzule. Otázka, zda to je návrh kompromisu, jako je to dostatečné pro radu a jaké to má nevýhody, které jsou možná ještě větší. Musíme tedy zvážit i e, možnost nabídnutí jiného kompromisu radě. Za šesté, to je drobnost. Pozměňovací návrh 25, tam se říká, že všechny státy, se, který, se kterými, kterými jako EU jedná, budou vyňaty. Komise, na komise je to trošku jinak, když jde o, tedy o jednání o podstatě v tom návrhu Eh, na Kasparyho se týká všech zemí, jak víme, jednáme s, s mnoha, mnoha zeměmi. Sedmý bod. Když už máme legislativu, vyloučuje to bilaterální eh, ujednání třeba mezi Hano- eh, a Barcelonou návrh Daniela Kaspariho jde tímto směrem, že už nemohou být žádné další dohody. I to vidím kriticky. A dále samozřejmě to souvisí s průmyslovou politikou, když máme průmyslovou politickou strategii, která um, určité otázky inovací, um, zabezpečení eh, tvorby hodnoty v EU a podobně, tak samozřejmě také to ovlivňuje tuto legislativu a k tomu jsme dali pozměňovací návrh 1. Alde. Díky. Další je Alde. Martin Kazak tu není. ECR. A máma Clarkin. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže jednáme zde o této kontroverzní záležitosti a v této věci se názory liší. Chci poděkovat zpravodaji za pokračující práci. Není to jednoduchá záležitost a přes mé názory se tím nadále zabývám a věřím, že budeme schopni pokračovat v jednání okolo těchto otázek. Jednu věc bych chtěla přivítat a to je pozměňovací návrh návrhu komise, který je v návrhu zpravodaje návrh vyloučit postupy, které pramení z Evropské ekonomické oblasti a které se týkají dohody EBA. A jde o ochranářská opatření ze strany EU, která by měla být vyloučena. A jsem ráda, že zpravodaj vyjasnil tuto problematiku. Věřím, že zpravodaj i kolegové europoslanci i komise samotná uzná, že náš jednotný trh může čelit riziku, když schválí tato opatření, a která, která budou tedy podobná. Jedno, jedna z hlavních starostí pro mě je vazba článku 6 a článku 8 a 10. Je jasné z návrhu zpravodaje, že tu vidím mnohem jasnější vazbu mezi článkem 6 a 8. Já jsem to už jasně řekla v minulosti a řeknu to nyní. A věřím, že mé názory budou zohledněny. Riziko, které zde hrozí, je, když spojíme šestku a osmičku, je, že členské státy budou zkoumat přístup subjektů z Evropské unie k trhům veřejně v zemích, tak proto, aby příslušné orgány mohly vyloučit tendry z těchto zemí. Podle článku 6 zpravodaj v pozemském návrhu 19 zavádí ustanovení z článku 8 přímo do článku 6. A je tu tedy přímá vazba mezi oběma články. A vidíme, že členské státy se aktivně snaží žádat komisi, aby zkoumala postupy v třetích zemích při tedy tendrech na veřejné zakázky. A to umožní svým způsobem, aby se objevil morální hazard. A také bude možné, aby smluvní strany vyloučily tyto subjekty z třetích zemí. Takže já bych uvítala vysvětlení této problematiky. Je to nesmírně technická záležitost a je to na, náročný postup a umožní to členským státům, aby byly více protekcionistické na základě tohoto článku. Konečně bych se chtěla zeptat, zpravodaj tu není. Zeptám se komise na poslední stanovisko rady. Je možné zjistit, zda to bude ještě letos projednáno, bude to projednáno příští rok, bude to vůbec někdy projednáno vzhledem k postoji řady členských států v této věci a začala komise uvažovat o jiných cestách, pokud zůstane status quo v této věci, anebo plánují vlastně, aby tento návrh byl na stole neomezeně dlouho. ECR nechce být úplně proti návrhu komise, ale chceme se soustředit na otevření troveřených zakázek skrze proces GPA a A pokud dojde k, k schválení v revidované podobě tohoto návrhu, chtěli bychom tedy takto postupovat. Děkuji. Mám pracovní oběd eh, tento týden z TPC, takže zjistíme, jaká je situace na radě. Za zelené Žanik Janik Žado, děkuji, pane předsedo. V úvodu zpravodaje dobře vidíme veškeré potíže, ve kterých se nacházíme a někdy mám pocit, že kdybychom měli hlasovat důvěrně, velká většina by asi zamítla návrh komise, protože do značné míry nesplňuje naše očekávání a nereaguje na výzvy, které jsou před námi. Přesto jsme v situaci, kdy kolegyně z ECR zmínila GPA, ale současně nastupující země jsou pozorovatelé, anebo se na GPA dívají z velké dálky. Takže z mezinárodního hlediska současně máme jak u nastupujících zemí, tak některých průmyslových zemí snahu mít za to, že veřejné zakázky nejsou, jak si myslí Evropská komise, pouze jedním z obchodních nástrojů, které je třeba liberalizovat na základě určitého silného dogmatismu volného obchodu, ale je to také nástroj průmyslové politiky, kdy členské státy, které mají velmi málo veřejných zdrojů a velmi málo investičních kapacit, se snaží nalézt eh, všemi prostředky přispět eh, k boji s krizí, k vybudování trvalé udržitelné ekonomiky. Takže za sebe a vidíme, že byly položeny všechny otázky rozvojové země. Otázka výrobních eh, postupů a výrobních metod, místní obsah a legislativa eh, v, na místní úrovni v, členských, v těch v příslušných zemích. A pokud jde o zelené, máme stále pochybnosti. Já to říkám, co se týče návrhu komise. A neskrývám, že máme vlastně dvě možnosti. Eh, jasně zamítnout návrh komise a já si myslím, v této fázi nejlepší, protože základní mechanismus je vlastně otevření ze zásady a uzavření toho procesu v případ od případu. A nebo navrhnout eh, změny. A když vidím rozpravu v radě a slabý návrh komise a diskusy zde, tak si myslím, že tady nejde o neustále zdržování tohoto tématu, ale je na čase, abychom vedli diskusy mnohem vážnější, pokud je o veřejné zacházky, pokud je o jejich užitečnost a do jaké míry tyto veřejné zakázky nám mohou ekonomicky pomoci, než budeme aplikovat dogma. Děkuji. Děkuji. GUE. Děkuji, nyní za GUE Helmut Scholz. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei dem Bericht. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že už ten úvod i ta padní, e, ta dosavadní diskuse ukázala, že už je do toho investovalo mnoho práce a že potřebujeme velice pečlivě prověřit, co je na stole. Já jsem se díval na e, úvod toho prvního pracovního dokumentu a teď stávající odůvodnění z té debaty je vidět, proč je to v podstatě velice e, taková jenom povrchní, e, taková povrchní legislativa, kterou vůbec nepotřebujeme. I na úvodním řízení komise dvě třetiny zadavatelů řekly, že nechtějí žádný nový návrh legislativy že se spokojí se statusem quo. Takže otázka je, jaká je přidaná hodnota, čím se, co se změní. Aby bychom ty postižené měli dobře naslouchat. A jako výbor navrhnout stažení toho návrhu, protože způsobuje ekonomické škody. V Evropě jsou kasy prázdné, v mnoha členských státech se extrémně šetří a šance pro evropské podniky v eh, zemí jako eh, Brazílie, Čína, tak eh, vlastně Oni to vnímají jako zlou vůli, že eh, u nich by se formulovala podobná legislativa jako odpověď, jako reakce na toto. Takže otázka je, zda je tento návrh skutečně kontru, s konstruktivním příspěvkem posilování mezinárodního e, obchodního systému, ne, anebo naopak. Já to vidím velice kriticky a myslím, kolegyně, že vy také jak jste na úvod uvedla. Některé členské státy, regiony Itálie nebo Spolková republika, třeba Braniborsko, využívají eh, prostor tedy stávajícího nařízení a mají vlastní zákony pro veřejné zakázky a ten spravodaj, spravodaj chce právě tuto možnost škrtnout a a všechny donutit, jak se, aby se řídili eh, evropským právem. Velice často ale jsou dobré důvody eh, opačný postup a právě v oblasti veřejných zakázek potřebujeme tento prostor mít. Eh, Děkuji. A koho tu máme za komisi? Mám tu dvě jména pan Jesen a pan Mile. Prosím, sdělte mi, kdo pohovoří. Děkuji, pane předsedo. Ještě pro záznam vaše jméno Jensen za DigiTrade. My vítáme eh, zprávu pana zpravodaje, myslíme si, že je tam celá řada zajímavých myšlenek, také konkrétně Vítáme ten jasný záměr posílit nástroj v souladu s tou obecnou filozofií, která je v pozadí návrhu. Je tam několik bodů, které si asi vyžadují ještě to téma propracovat, konkrétně tedy to jasné propojení eh, vedené celým procesem, to znamená články 6 a 8 a pak některé časové harmonogramy. Nicméně je to dobrý základ pro budoucí práci a my eh, toto úsilí oceňujeme. Nevím, zda kolega za DG Mark tomu chce něco dodat. Děkuji. Já jsem Jan von za DG Mark. My také vítáme ten důraz pana zpravodaje a dalších členů výboru, když hovoří o riziku fragmentace vnitřního trhu což je velice eh, blízká záležitost eh, našemu eh, komisaře. Je třeba se zadívat ještě na ty návrhy v tomto smyslu, které by právě tedy se vyhly tomu riziku fragmentace trhu již jsme hovořil s zpravodajem a se stinovými zpravodaji ohledně tedy schůdnosti těchto návrhů a o tom, zda opravdu přispějí k tomu posílení vnitřního trhu. Ještě bych se chtěl vyjádřit o tom, jaká je situace na radě. Samozřejmě nemůžeme hovořit za radu, nicméně komise povzbudila litevské předsednictví, aby znovu nastolilo tu debatu na radě na toto téma. Nicméně nevím, zda tu máme nějaké zástupce předsednictví k této věci. Nicméně přáním komise je znovu obnovit diskuzi na radě. E, samozřejmě brát v potaz ten pokrok, kterého již bylo dosaženo tady na úrovni parlamentu. Děkuji. Já to chápu tak, že tu asi jsou zástupci rady, ale asi neoficiálně, aby se účastnili tedy i postupu v parlamentu. Takže se znovu obracím na paní zpravodajku. Děkuji všem kolegům za jejich práci a za všechny ty diskuse, které už proběhly v této věci. Já už jsem vlastně úplně od měsíce mám dojem, že to je e, otázka možná i národnosti, do jaké míry je někdo pro nebo proti. A tady mluvím jménem zpravodajem. My se pokusíme všechny připomínky zpracovat, ale Otá- klíčový je článek 6 zásah komise. O, o ostatních se bude muset ještě diskutovat. Jedna konkrétní připomínka, když jsme stanovili těch pět let, tak je to v souladu s eh, těmi lhůtami například v, TD, v TDI a podobně. Takže tady bych řekla, že to není e, nejistota, ale je to prostě povinnost se čas od času zamyslet nad tím, že to, co děláme, je e, z legislativního hlediska e, logické jako zákonodárce se této povinnosti ráda podrobím. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pondělí 30. září v 18 hodin a hlasování ve výboru proběhne na našem pravidelném zasedání v listopadu. A nyní nastává období pro hlasování. Připravte si prosím vaše hlasovací karty. Prosím, posaďte se. Let's vote. A začneme s hlasováním. První hlasování zpráva paní Muscardini o bezpečnosti spotřebních výrobků. Je to bod 14 našeho pořadní jednání a máme tu 64 pozměňovacích návrhů. První hlasujeme o návrhu 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 27. Tady máme ústní pozměvací návrh tady dva, nejsou žádné námitky, takže o nich můžeme hlasovat. Takže pozměňovací návrh s ústními návrhy, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 28 a 30. Pan předseda se omlouvá. První hlasujeme o 28, kterou jsem přeskočil. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. a žádám koordinátory, aby zvedali eh, ruce, protože prostřednictvím hlasování se mi to pak lépe počítá. Takže prosím vás, opravdu zvedejte pořádně ruce. 29 a 30 pro, proti zdrželi se přijato, 31, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 32, kdo je pro? 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třicet čtyři odpadá. A nyní šestka a čtyřicítka jsou identické. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. A nyní sedmička, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 42, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 43, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 44 a 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46, a včetně ústního návrhu, nikdo nemá námitky, takže o tom můžeme hlasovat. Takto obměněna 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 52, kdo je pro,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 Ano, zamítnuto. 61, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. EPP nehlasuje. A nyní se přesouváme k návrhu 10, body odůvodnění. Kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromisní trojka. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromisní čtyřka, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme o ústním pozměvacím návrhu 4. Ústní pozměňovací návrh 4 k bodu odůvodnění 21, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Ústní pětka, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Trojka, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato 26 hlasy pro, 3 se zdrželi, 3 eh, proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji kolegyni Muscardini, která sedí po mé levé straně. A nyní bod číslo 15. A zpráva pana Kutaše pro stanovisko ohledně dozoru nad trhem z výrobky. Máme 93 pozměňovacích návrhů, takže začneme. Kompromisní jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 46, ten odpadá. A nyní 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 54, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 55 oddělené hlasování. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti přijato. Druhá část, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 56, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 57, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro, proti zdrželi se přijato šedesátka, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. jedenáct, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 61. pro? Proti? Zdrželi se přijato. dvanáctka, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. šedesát dva S ústním pozměňovacím návrhem nikdo nemá námitku. Takže hlasujeme takto obměněný návrh, kde pro, proti, Zdrželi se přijato. 63, kdo je pro? Ten odpadá, pan předseda se omlouvá. A nyní 64, ten také odpadá. Takže 64. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se přijato, 67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71, je pro, proti, zdrželi se přijato, 72, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 75, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 80, kde pro, proti, zdrželi se přijato,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 proti, zdrželi se přijato, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 85, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 19, mm, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Mm, budeme hlasovat ještě jednou. 20 kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 21, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 89, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 90, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 91, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 92, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 93, pro? Proti, zdrželi se přijato. 22, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní body odůvodnění, kompromisní trojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 24, kde pro, ten odpadá. Trojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 27, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 28, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 30,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 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti. Takže ještě jednou hlasujeme o 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. And the vote is closed. It was adopted, 29 votes in favor, one against, no 29 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji panu zpravodaj. Item 17. a nyní 16. Eh, je sdělováno panu předsedovi, bod číslo 16. Ano, říká pan předseda, byl jsem příliš rychlý, takže vracíme se k bodu číslo 16. Uh, eh, Maria Bavie. Uh, navrhovatelka paní Maria Badie i Kučet, uh, stanovisko týkající se tématu CARS 2020. Kompromisní jednička, kde pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromisní dvojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devět, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Devítka, zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Desítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní trojka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. kdo kde pro, proti, zdrželi se, přijato. kdo kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověřujeme návrh číslo 19, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Ještě prověřujeme dvacítku pana Zalevského. Zahajuji hlasování. is Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 21, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 22, kdo je pro, proti zdrželi se přijato 23, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. 25. Zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 28 kde pro proti, zdrželi se. Prověříme. Návrh 28 prověřujeme. za hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Bylo to dvakrát těsně. 29, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 41, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, za, um, přijato, pardon. A závěrečné hlasování, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. 25 hlasů pro, jeden proti, čtyři se zdrželi. Gratuluji paní Badí Kučet. A nyní je tu zpravodaj Paul Murphy. Dovozy rýže původem z Bangladéše. A to je hlasování o zahájení jednání s radou. Ne, pan předseda se omlouvá. První musíme odhlasovat tu zprávu. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Sedm pro. Proti, zdrželi se přijato. Osm pro. Proti, zdrželi se přijato. Prověřujeme osmičku. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Devítka, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Deset pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáct, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Dva, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Tři, kdo je pro?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 Ta zůstává. Takže hlasujeme o druhé části návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Původní text eh, v té první části se nehlasuje a druhá část. Druhá část původního textu. Hlasujeme, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní jedna, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Prověříme kompromisní jedničku, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Omlouvá se pan předseda, máme tu dva, dvojí hlasování. První k návrhu komise. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 27 hlasy pro, jeden proti, dva se zdrželi. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 29 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, přijato. A nyní Pane zpravodaj, navrhujete, abychom zahájili jednání? Pane Murphy, navrhujete, abychom zahájili jednání? Pouze o hlasování těch pozněvacích návrhů eh, v plénu můžeme obdržet mandát. No, hm. Therefore, if... A tedy, pokud se rozhodneme zahájit jednání po odhlasování návrhu v plénu, tak v tomto případě bychom mohli eh, okamžitě přijmout mandát a mandát vyplyne z, těch, eh, z toho obměněného hlasování návrhu a jednání, jak je zvykem, bude spočívat, tedy ten jednací tým stávat se mě a pana zpravodaje a stínových zpravodajů. Má někdo nějakou námitku? Ne? Můžeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. ale je třeba o tomto hlasovat elektronicky, takže opakujeme hlasování. Kdo je pro tento návrh mandátu? Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 27 hlasů pro, jeden člen se zdržel. Nyní bod číslo 18. Spravodajem je pan Julio Winkler, týká se celních kvot pro víno. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování, Zahaju hlasování. Uzavírám hlasování. 27 hlasů pro, to znamená jednomyslně přijato. A také musíme hlasovat o legislativním usnesení, to je to druhé hlasování, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. 26 pro, jeden hlas proti. A Nyní budeme hlasovat o mandátu pro jednání, pokud tedy tak bude rozhodnuto na plénu. Zahajuji hlasování. Nemusím to přečíst, to je povinné. Takže eh, navržené rozhodnutí zahrnuje zahájit eh, neformální jednání s radou a s komisí za cílem dosažení eh, dohody v prvním čtení Zpráva přijatá výborem INTA na zasedání 17. září společně s výsledkem jednání Omnibus 1 a 2 by mělo být zájeno na základě mandátu a tým se stává zase z předsedy zpravodaje a stínových zpravodajů, jak je zvykem. Nyní hlasujeme. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato 26 hlasy pro, jeden proti, jeden se zdržel. Víno je něco, tedy téma, které společně všichni sdílíme. Kdo tu žádá procedurální připomínku? Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já jsem dobře nepochopil ten mandát. Vy jste řekl, že by ten mandát byl výsledkem hlasování na plénu. A přečetl jste si vlastně mandát z hlasování ve výboru? To jsou dvě věci. Pan předseda, ten mandát bude naše zpráva eh, s pozměňovacími návrhy z pléna, pokud budou schváleny. Je to jasné? Item 19. A nyní bod číslo 19. Tentokrát je to zpráva kolegy Nikola Rinaldiho o uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 10, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Prom, kompromisní trojka, kdo je pro,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 zdrželi se přijato, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 23 a 68, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromisní 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování, kompromisní osmička. Uzavírám hlasování. 26 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 28 oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Kompromisní devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 36 máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato třetí část, ne druhá, ale třetí, druhá byla stažena. Kdo je pro třetí část? Proti zdrželi se přijato. 35. První část odpadá, takže hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromisní desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Návrh takto obměněn, kdo je pro, za, pardon, zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Druhé hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Zase 27 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. A nyní, pokud tedy to budeme mít návrh pro zahájení jednání a plénárka o tom takto rozhodne, Nikola Rinaldi, a co navrhujete, prosím? Thanks. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem i sekretariátu. Rada by měla mít mandát do konce října. Měli bychom um, na plénum v říjenu 2. Nebudeme hlasovat o legislativní rezoluci, ale snažit se dosáhnout um, dohody s radou v prvním čtení. Takže budeme hlasovat o mandátu v případě, že plénum bude se řídit požadavkem zpravodaje. I, mm, začneme jednat po pozměňujících návrzích přijetcích plénu složení vyjednávacího týmu, předseda zpravodajové a stínový zpravodajové jmenovitě Prust, George Kutáš, Jan Zahradil, Janik Žado, Šulc. Budeme hlasovat. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 26 hlasů pro. Ještě to nebylo komunikováno. Musíte se mnou komunikovat. Bude to zahrnuto co nejdříve. Děkuji vám. Bod 20. Helmut Scholz. Návrh rezoluce jednání mezi EU a Čínou. Bilaterální dohoda v investicích. Než začneme hlasovat, mám tady informaci um, pak ale z zelených mě informoval um, pozměňovací návrh 16 bude stažen, to se nebude hlasovat. Ústní pozměňovací návrh číslo 6 byl stažen z hlasovacího seznamu a návrh 29 bude v tom hlasování, takže žádný ústní návrh 6, ten je vyškrtnut a místo toho návrh 29. Že ten zůstává. Toto je velice důležité, protože se to týká toho, abychom radě uh, sdělili náš postoj, protože oni v pon- mají přímo mandát pro další jednání o investičních dohodách s Čínou. Kompromis číslo 3. Pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 26 teda staženo, 29 pro, proti, zdrželi přijato 30 pro, proti přijato. Kompromis 4 pro, proti. Hlasujeme o kompromisu 4 k odstavci 3. Znova. Pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi Přijato. 40 pro, proti, zdrželi při, přijato. 41 pro, proti, zdrželi přijato. 42 pro, proti, přijato. 43 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi přijato. 46 pro, proti, zdrželi přijato. 47 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi přijato. Ověříme kompromis 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4 pro, proti. Alde tedy hlasujete. Návrh 4 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. No, proti zdrželi přijato. Ověříme 51. Končím hlasování. Přijato. 52 pro, proti, želi přijato 53 pro, proti, želi přijato 54 pro, proti přijato návrh 5 pro, proti, drželi přijato 56 pro, proti přijato 57 pro, proti přijato 58 pro, proti drželi přijato, 59 pro, proti drželi přijato, 61 pro, proti drželi zamítnuto. Ověříme 61, otevírám hlasování. 60 bylo staženo, my hlasujeme o 61, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato, protože eh, si myslím, že hlasují o eh, návrhu 6, takže tady to bylo zmatené. Kompromis 12, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato 64 pro, proti, že přijato. Oč, věříme 64. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 66 pro. Prosím, Pojďte se. 66 pro, proti je přijato 67 pro, proti drželi přijato 68 pro, proti, drželi zamítnuto. 69 pro, proti, drželi zamítnuto. 70 pro, proti, drželi přijato. 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, drželi. Ověříme. 72. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8, kde je pro? Proti? Přijato. Návrh 74, kde je pro? Proti? Zamítnuto. 77, kde je pro? Proti? Že je přijato. 78, kde je pro? Proti? Přijato. 79, pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme 79. To vydám hlasování. Zase, takže zamítnuto. 80 pro, proti, drželi přijato. 81 pro, proti, drželi přijato. 82 pro, proti, přijato. 82 to bylo, pardon. Budeme opakovat. Moje chyba. 82 pro, proti, přijato 83 pro, proti, přijato 84 pro, proti, přijato kompromis 9 pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme kompromis 9. Otevírám, končím. Přijato. 89 pro, proti, přijato 90. Po částech, první část. Přijato, druhá část, proti, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, je-li přijato. Ústní návrh 3. Ověřit. Že se nebude hlasovat. Ten padá vzhledem k, nám, k námitce. 91 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ověříme 91. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato 95 pro, proti, želi zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi přijato 97 pro, proti, Přijato. 98 pro, proti, drželi. To ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi. Ještě jednou věříme 99, otevírám hlasování. Končím hlasování. Sto jedna a sto dva. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme ty, tyto tři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ehm, věříme 103. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 104 pro. Proti. Přijato. 105 pro. Proti. Drželi přijato. 106 pro. Ti přijato. 107 pro. Proti za, přijato 108, 9 a 10 pro, proti, drž, ověříme. 108, 9 a 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, Zamítnuto. Ověříme. 11. Otevírám hlasování. Toto je klíčové hlasování. Chápu to. Končím hlasování. Zamítnuto. 112, kde pro? Proti? Zamítnuto. 113, kdo je pro? Proti? Přijato. 115, kdo je pro? Proti? Že přijato. 116, kdo je pro? Proti? Přijato. 117 pro? Proti? Přijato. 118 pro? Proti? Zamítnuto. Eh, vrch 1, kde je pro, proti, že je přijato. Vrch 2, kde je pro, proti, že je přijato. 3 a 5, kde je pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 10 pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato kompromis 1 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 17 pro, proti, přijato kompromis 2 pro, 17 ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Pro, proti přijato. Ústní posměňovací návrh 1. Nějaké námitky nejsou. Budeme hlasovat pro, proti. Přijato 20 pro, proti. Drželi přijato. Na pozměňovací návrh 2, nějaké námitky? Ano? Takže nebudeme hlasovat ústní návrh 2, 21 pro, proti, drželi zamítnuto. 22 pro. Ověříme 21. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Hmm, zamítnuto 23 pro, proti přijato 24 pro, proti Drželi zamítnuto. Ověříme 24. Končím hlasování. Ještě jednou zamítnu to Závěrečné hlasování. Otevírám hlasování. Otevírám hlasování. A končím hlasování. Přijato. 22 hlasy, 2 proti 4 se zdrželi. Gratuluji um, Dušilcovi. Yes. Bod 21. Návrh Vranka Prusta o obchodních vztazích EU-Tajvan. Nejdříve budeme hlasovat o ústní otázce. Tedy nejdříve ústní otázka, hlasujeme elektronicky, zahaju hlasování. Elektronicky o ústní otázce zahaju hlasování. Poté budeme hlasovat o usnesení a pozměňovací návrhy. Končím hlasování. 20 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel, ústní otázka je schválena. A nyní pozměňovací návrhy usnesení. 24. Kdo je pro? 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Ověřujeme 25. Pouze poslanci mohou požadovat ověření hlasování, nikoli asistenti. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Dobře, ověřujeme pozměňovací návrh 25, tentokrát to požádal poslanec. Hlasujeme 25 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 5. Mají námitky? Pan Dartmouth nikoli. Ústní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti zdržel se? Schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozicánek 2. Kdo je pro? Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Ověříme si to u 34. Zájuj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Ústní pozice návrh 1. Má někdo námitky? Nemá. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 37, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 38, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Ověřujeme 38, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Udržel se? Myslím, že je to zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 9, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměnce návrh 3, nemá nikdo námitky, nemá, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 12, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 15 pro, proti, zdržel se hlasujeme. O 15 se zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 D pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pořád se 4, kde někdo nemá námitky, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 20, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se schválen. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. 24 pro, 12 se zdrželi, 12 byli proti. Bod Otázka východní partnerství. Elektronicky hlasujeme za hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 20 se zdržel, nikdo byl proti. Takže blahopřejeme zpravodaji, tedy paní Andrikiene. 23 bylo odloženo včera. Bod 24. Zpráva Julio Winklera. o stabilizační asociační dohodě EU-Srbsko a dočasné dohodě EU-Srbsko. Takže rozhodnutí o vstupu do jednání s radou a komisí. Alde. No, pane předsedo, chtěl jsem uvést, že u závěrečného hlasování o Číně Místo tří hlasů, které se zdrželi, máme tři hlasy pro. Kdyby bylo možné opravit zápis, došlo k překlepu. Ano, jde, je to tedy in, záležitost související s investicemi do Číny a Alda, Alde mění své hlasování, které se zdržovalo v hlas pro. V pořádku. Bude to opraveno. Bod 24. Elektronické hlasování. Mandát pro jednání s radou a komisí o dohodě v druhém čtení došlo k schválení 25. října legislativního usnesení loňského roku. A Omnibus 1 a 2 se stanou základem. A vyjednávací tým bude jako obvykle složen z předsedy, zpravodaje a stínových zpravodajů. Takže hlasujeme Končíme hlasování. Takže to bylo schváleno, 27 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Konec eh, hlasování. Děkuji vám za vaši účast. Pokud nás někdo opouští, tak prosím v klidu a rychle. Takže na čas, abychom pokračovali. Další bod. Bod 25. Je to důležitá záležitost změna GPA, dohody o vládních zakázkách, což je vícestraná dohoda, kde je EU stranou. Po několik letech jednání změna. Pan předseda prosí o pozornost. Byl jsem požádán o sdělení, že skupina GUE hlasovala proti u ústní otázky o samitu ve Vilniusu a východním partnerství. Jak už jsem vám říkal, tedy týká se to dohody GPA a byla dohodnuta změna této dohody mezi stranami dohody. Je to podle souhlasného postupu, takže musíme vyjádřit náš souhlas se, se změnou této mnohostrané dohody. Pouze instituce EU rozhodnou. Představa je taková, že by ten postup měl být uzavřen před konferencí eh, v Bali, tedy konferencí VTO, a potřebujeme urychlit tento proces. Změna dohody vstoupí v platnost, eh, pokud dvě třetiny smluvních stran dohody ji ratifikují a věříme, že to nastane. Výbor DV byl požádán o stanovisko a naším zpravodajem je Helmut Scholz, kterému bych rád udělil slovo, ale není zde. Byl tu až dosud, ale ta otázka je významná a věřím, že parlament nemá důvody, proč by nedal svůj souhlas k této změně dohody. A nyní tedy dáme slovo dalším politickým skupinám a začnu EPP. Pan Petr Šťastný, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jménem naší skupiny v zásadě jsme spokojeni se stavem, jak byl dosažen. Je to dlouhodobý proces, který je zcela na čase, protože došlo k celé řadě změn. Bylo to vyjednáno jako součást urugvajského kolednání, vstoupilo to v platnost v roce 1996 a od té doby eh, technologie, broadband, internet, to vše šlo ku předu a došlo k řadě zdokonalení a ty jsou začleněny do dohody. A víme také, že je tu takové množství e, stran, které se zúčastňují a dospěli jsme konečně k dohodě a asi bylo nemožné to opět zdokonalit. A došlo k významným pokrokům. Je tu větší důraz na to jednotky, které se zabývají korupcí, aby tedy byly součástí vyjednávání. Tedy je tu mnohem více transparentnosti, je to vše mnohem rychlejší a také je tu přístup eh, zdarma k důležitým eh, součástem kdy společnosti a veřejnost mají přístup. A kromě toho je velmi důležité pro Evropskou unii, aby otevřela přístup k dalším příležitostem. Tedy má skupina je proti dalším zdržením, jak už jste řekl. Máme pocit, že Evropský parlament by měl velmi snadno díky kvalitě a významu těch zlepšení je schválit a to co nejdříve. Děkuji. Náš zpravodaj Helmut Scholz je zpátky, takže mu dáme slovo. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Touto zprávou jsem, jsem pokusil doprovodit jednání, které již trvá velmi dlouho a musíme pochopit, že je to jasný výraz vůle komise i rady a členských států dosáhnout dohody během zasedání tedy ministerské konference v Indonésii v prosinci. A asi se všichni shodneme, že je to důležité a doprovodit tedy tyto výzvy které jsme dnes dopoledne projednávali v souvislosti se zprávou kolegy Kaspariho. A zdá se mi, že právě toto máme nyní na stole je lepší než v minulosti, zejména vzhledem k normám, pracovně právním předpisům, ekologickým kritériím pro otázku veřejných zakázek a v tomto směru doporučuji, aby náš výbor vyjádřil souhlas se zprávou s tím samozřejmě, že ta sklenička je pouze z poloviny plná a prozatím myslím, že můžeme přispět eh, k povědomí, že tedy dohoda GPA může přispět také k posílení vícestraného obchodu. Děkuji. Jménem Josef Andres za SAD. Děkuji, pane předsedo. Eh, vy jste všichni zdůraznili význam této dohody, tedy mezinárodní dohody, z důvodu odezvy, jakou má z eh, hospodářského hlediska, také co se týče liberalizace obchodu a podpory zaměstnanosti v daných zemích. Eh, Členské státy tedy zachovávají názor, že export může být řešením krize. Samozřejmě toto by mělo navýšit transparentnost a rovné zacházení. Nicméně chtěla bych zdůraznit dvě věci. V první řadě role parlamentu Jedná se tedy o stanovisko, kdy máme vyjádřit, zda ano nebo ne, s tím, že máme zkušenosti. Výbor pro rozvoj požádal o vypracování stanoviska. Mohli bychom jít cestou usnesení, nicméně parlament nesmí ztrácet tu svoji roli zajištění své přítomnosti a dohledu nad tak důležitou dohodou, která je zejména důležitá v tuto hospodářskou situaci, kterou zažíváme. Za druhé, pak, co se týče těch pracovních, sociálních aspektů a toho, jak je budeme eh, kontrolovat, pokud nebudeme tvořit součást. To je právě ta otázka, kterou musí zodpovědět komise. Jakou roli budeme hrát my, pokud řekneme jednoduše jenom ano nebo ne. Takže my jako parlament, jakožto instituce, bychom to neměli zredukovat jenom na to, že vyjadříme tedy své stanovisko. Samozřejmě nesmíme to nijak eh, prodlužovat. Pokud to bude usnesení, je důležité zajistit tuto naši přítomnost a zajistit to, aby se vše plnilo. Jak tedy eh, komise eh, se k tomu vyjádří, jak se toto všechno bude plnit? Děkuji, my si následně vyslechneme i zástupce komise a Nyní prosím zástupci dalších politických skupin. ECR, prosím. Emma. Děkuji. A mne velice těší, že mohu podpořit e, to rozhodnutí zpravodaje, tedy doporučit, aby parlament toto ratifikoval, tedy takovou tu politickou skupinu e, dohody GPA. A je tu celá řada prvků, které byly obměněny a které můžeme podpořit. Týká se to tedy těch rozvojových zemí, je to pro ně fantastické, pomůže jim to z hospodářského hlediska. Eh, některé už jsou, tedy tvoří součást tohoto systému a podporuje to jejich trh. Také vítáme otázku těch elektronických akcí, aukcí a vytvoření nové databáze. Ta rozhodně napomáhá urychlovat celý proces, protože některé ty zakázky eh, probíhají neuvěřitelně dlouhým procesem. A pak se tam objevuje také otázka těch eh, služeb. Myslím si, že to je dobrý nápad tam zahrnout i další oblasti, jako například telekomunikace, protože tady v této věci se také otvírá prch pro ty eh, veřejné zakázky, takže je třeba to podpořit a Unie by tedy měla ratifikovat tento protokol. No a vůči tomu jednání na Bali a předtím, než zahájíme tedy jednání se třetími zeměmi, tak bychom v tomto měli mít jasno, jak to bude na úrovni veřejných zakázek v EU. A myslím si, že taková by měla být tedy priorita a uvidíme, jak to dopadne s tou změnou GPA. Děkuji a za komisi tu mám dvě jména paní Ariano a paní Gospodinova, takže kdo z vás promluví, prosím. Děkuji. Eh, já jsem Elena Ariano za DG eh, Markt. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já chci poděkovat zpravodaji eh, za to, že se věnuje tomuto tématu. A chtěla bych zareagovat na ty otázky, které tu zazněly. Chci říci, že komise si samozřejmě uvědomuje tu zkušen, skutečnost, že parlament byl informován o implementaci dohody a Evropská unie prostřednictvím příslušných ředitelství eh, samozřejmě pravidelně informuje výbor INTA o práci na naší úrovni. Také jsme předložili dokument eh, k diskuzi k dispozici mají členské státy a otázka té, těch sociálních věcí a oblasti životního prostředí. To e, předložilo celá řada členských států, je to tedy důležité téma a v podstatě obsahu, je to obsaženo i v tom budoucím programu. Samozřejmě my vás budeme pravidelně o jakémkoliv pokroku, co se implementace týče, informovat. Děkuji vám. Prozatím, co se týče informací ohledně implementace dohod GPE, to nebylo běžné dosud. Jsme tu měli jenom technické debriefingy o těch změnách dohody a ne o implementaci. Takže to je e, taková tedy e, takový slib ze strany komise, že teď to bude změněno. Ne, taková běžná praxe komise, když zasíláme Eh, dokumenty výboru GPA, že tedy informujeme výbor INTA. Co jsem tedy měla na mysli, že eh, naše práce je naprosto transparentní a i nadále toto budeme praktikovat, tak jako jsme činili dosud. Josefo, eh, jste spokojená tady s touto odpovědí komise? A pokud nás budou zastupovat, tak myslím, že bychom mohli předložit otázky, co se týče aplikace dohody. Můžeme jim tedy předložit otázky, aby nám v našem výboru vysvětlili, jak je aplikována ta smlouva. A pak ještě jednu otázku, kterou jsem nepoložila, je role pozorovatelů například. Ehm, Panama, další maličké země, jaké role budou mít. To je pro nás stejně důležité. Měli bychom, jakožto parlament, být přítomní, nejen zastoupení. Of course can put Samozřejmě, že můžete komisi předkládat jakékoliv eh, otázky. Takže obracím se na komisi. Máte nějakou reakci na to, co tu zaznělo od paní poslankyně Andres? Já se odkážu pouze na příslušný článek smlouvy a to, že tedy na, tu, na, ty běž, na ten běžný postup, co se týče postupu GPA a pozorovatelská role je omezena jenom těm ostatním, kteří nejsou členy. To znamená budoucí pozorovatelský status. To je a Samozřejmě komise tedy zastupuje, eh, parlamentu připadá ta pozorovatelská role. Nicméně v budoucnu se k tomu může připojit. Děkuji. A nyní Helmut Scholz. Já si myslím, že právě nyní ta debata se dostává do zásadního bodu a velice souhlasím eh, s tím, co řekla kolegyně Andres, co tedy zdůraznila, že potřebujeme opravdovou účast a potřebujeme opravdu vědět, o co tam jde. A proto jsem řekl, že ta sklenice je napůl plná, ne napůl prázdná, protože to, co je obsaženo nyní v té dohodě GPA, je lepší než to, co vlastně prozatím máme k dispozici. Proto zdůrazňuji ten konstruktivní přístup. Měli bychom tady ovšem vědět. Uvědomujeme si, že i tam stále přetrvává celá řada problémů, ale tedy mělo by nás to vést, tak stávající situace, že ono se to po výboru vrátí zase k nám, až bude GPA implementována, abychom věděli, jak to probíhá a abychom použili to naše právo a znovu to zhodnotit. Aby bylo jasné, jak se dohoda GPA implementuje, že to probíhá tedy konstruktivně a trvalým způsobem. Ano, říká pan předseda, pokud nebudeme doprovázet ten průběh implementace GPA, za to nemůžeme vinit komisi, ale pouze sami sebe. Máme proto příslušné mechanismy. Takže pokud bychom měli vyjádřit souhlas pro ratifikaci, měli bychom tak eh, učinit. K těm stávajícím postupům bychom neměli přidávat žádné podmínky a měli bychom reagovat co nejrychleji, tak abychom komisi poskytli příležitost, aby vše bylo ratifikováno ještě před konferenci na Bali, protože je to z politického hlediska důležité. To znamená, dostáváme se k závěru této rozpravy. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. září v 18 hodin, hlasování ve výboru 14. října a hlasování na plénu v listopadu. Bod číslo 26 byl včera odložen a tímto se dostáváme k závěru dnešního dopoledního zasedání a opět se zde sejdeme ve 3 hodiny odpoledne. Naschledanou a přeji vám příjemný oběd.